kolegové, neměl jsem předsedat, ale protože um, se tady nahrává program pro španělskou televizi a není tu místo předseda, který měl dnes předsedat a nechtěli jsme odsunout naši delegace, nechtěli jsme zdržovat pana komisaře Kalase Hm, takže jsem se tady spontánně objevil jako dobrovolník proto, abychom nespozdili zahájení plenárního zasedání, než eh, mě vystřídá pan kolega Karas. Je tu nějaký kolega, který žádá... Co si přejete? Co si... Ne? Takže přece jenom, prosím. Pane předsedo, děkuji mnohokrát. Já vám gratuluji k televiznímu vystoupení. Já jsem se chtěl jenom <laughs> přihlásit na postup Catch the Eye. Ano, zapíšeme vás eh, abyste skutečně mm, získal pozornost předsedy. A nyní nás čeká